Pane hodně štěstí. Věříme bance ECB. Děkuji. Uh, Děkuji. Tím jsme uzavřeli rozpravu, která se týkala výroční zprávy ECB za rok 2010. Hlasování o této zprávě proběhne ve 12 hodin dnes. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je zpráva parlamentního výboru na rozpočtovém dohodovacím řízení a týká se to rozpočtového postupu na rok 2012. Naším prvním řečníkem bude pan Lamasur, který je předsedou eh, rozpočtového výboru jen okamžik, prosím. Mohl bych eh, pana Dragiho a jeho kolegy poprosit, aby diskutovali mimo tento sál. Samozřejmě jste zde vítán, ale my musíme přikročit k dalšímu bodu. Pane Lemasure, máte slovo na čtyři minuty. Ano, děkuji, pane předsedo. Jak vidíme, předcházející rozprava nebyla bez vlivu na závěry jednání o rozpočtu na rok 2012. Rád bych eh, vyjádřil potěšení, když zde vítáme tedy panu před, pana předsedu rady a vítám zde také pana komisaře Levandovského. Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě na dohodovacím řízení o rozpočtu na rok 2012. Tato dohoda nám umožňuje uzavřít rozpočtový postup ve lhůtách, které uvádí smlouva a Chci tím poděkovat komisi i mladému polskému předsednictví, protože na radě bylo dosaženo jednomyslnosti. Tato dohoda se týkala jak rozpočtu 2012, tak opravného rozpočtu číslo 6 na rok 2011. Děkuji také našim zpravodajům. Oni nám řeknou, jaké jsou důležité body v tomto rozpočtu pro tento Evropský parlament v těchto časech krize, o které jsme dlouze hovořili se nám podařilo skombinovat dva zjevně protichůdné cíle, které jsou oba důležité a nutné. Na jedné straně snížit eh, provozní výdaje a na druhé straně zachovat eh, výdaje do budoucna, důležité pro podporu hospodářské činnosti a zajištění konkurenceschopnosti v budoucnu. Zároveň je ale nutno vyvodit z tohoto výsledku dvě ponaučení. Za prvé, nemůžeme i nadále jednat obráceně, že budeme vycházet eh, z prostředku na platby, zatímco politické volby se projevují v závazcích. Parlament chce, aby všechny tři instituce pracovaly spolu v klidu v následujících měsících aby si přesně řekli, jako, jakým způsobem jsou prostředky konzumovány a jaké máme potřeby linku po lince, aby rozpočet 2012, 2013 byl vytvářen na základě jasných potřeb a aby to nevyústilo v další zmrazení. Druhé ponaučení už nemůžeme financovat rozpočet z národních příspěvků. Od následujícího pondělka začne jednání mezi parlamentem a radou za účasti komise o nových vlastních zdrojích, eh, které jsou potřebné k financování evropského rozpočtu, s tím, že se budou snižovat národní příspěvky. Pro parlament, eh, jak už jsem říkal a dnes zde slavnostně opakuji, znamená, že se nedohodneme na budoucí, budoucím finančním rámci, pokud nedojde k politické dohodě o vlastních zdrojích. Slyším, že zde zaznívají hlasy, které volají po rozpočtovém federalismu. Ti, kteří po něm volají, zde mají nejlepší příležitost, jak tato své, svá přání promítnout do evropské reality. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Lamasure. A nyní má slovo na tři minuty paní Balsány. Děkuji, pane předsedo. 18. listopadu parlament a rada dospěli ke společnému stanovisku ohledně rozpočtu. O tři dny dříve, než eh, mělo skončit dohodovací řízení. To je dobrý signál. V době, velmi obtížné a nejisté. To znamená, že evropské instituce se jako první chtějí dívat do budoucna. Je to také rozhodnutí být zodpovědný. Parlament už od začátku do centra rozpočtu stavil strategii 2020. To je ta velká strategie proti krizi pro budoucí blahobyt a růst. Dnes není snadné pro nikoho udělat rozpočet. Není to snadné ani pro Evropu, ale parlament se rozhodl způsobem, který byl přivítán na dohodovacím řízení. Máme tak více zdrojů na růst, na výzkum, na zaměstnanost, na celoživotní vzdělávání, na politiky imigrace, na mezinárodní politiky Evropy. Z dohodovacího řízení ale vycházejí trošku poškozeny platby. A to není novinka. Bohužel je zde silný odpor ohledně plateb a je zde tedy rozpor mezi na jedné straně parlamentem a komisí a na druhé straně radou. Je to jasný rozpor, který se opakuje. Rozpor, který bude muset být nějakým způsobem vyřešen a překonán, protože je to zjevně situace, kterou nemůžeme už déle vydržet. Dohodovací řízení ale bohužel není ideálním místem k zahájení diskuse na toto téma protože zkušenosti z minulého roku nám jasně ukázaly, že zahajování velkých diskuzí v rámci dohodovacího řízení pouze zdržuje přijetí příštího rozpočtu. Tlaky na potřeby nákladů a výdajů ze strany komise, samozřejmě velmi rozumné žádosti komise, které parlament podpořil, byly tímto potlačeny. Já doufám, že řešení bude nalezeno. Dokud Evropský rozpočet nebude mít své vlastní zdroje, tak nenajdeme trvalé řešení tohoto problému, to je jasné. Ale můžeme už teď jako parlament udělat jednu věc. My jsme se zavázali, že zasáhneme rychle, když zde bude nějaká potřeba plateb v průběhu roku, která naroste, tak to je věc, kterou rozhodně musíme udělat. Musíme se k tomu zavázat, protože tento závazek bude určitě vítán. A především musíme všichni pracovat na tom, aby tento závazek se nestal obětí příštího dohodovacího řízení o rozpočtu, protože my jsme se letos takto rozhodli, pokud je o ITER a platby. Rozhodli jsme se, že budeme provádět dohodovací řízení v rámci dohodovacího řízení. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na připravování tohoto rozpočtu polskému předsednictví, které plnilo roli jakéhosi hnacího motoru a děkuji také komisaři Levandovskému, který zachoval rovnováhu v průběhu celého citlivého dohodovacího řízení. A také děkuji politickým poradcům našich frakcí a asistentů, kteří se až do noci podíleli na našich pracech. Děkuji paní Balsány a teď má slovo na tři minuty pan Fernandeš. Děkuji, pane předsedo. Také tady vítám předsednictví rady a všechny kolegy. Děkuji všem, kteří se mnou eh, spolupracovali na rozpočtu parlamentu a děkuji eh, také zástupcům ostatních institucí, děkuji politickým skupinám, fiktivním zpravodajům. Děkuji všem za tuto vynikající spolupráci, která dospěla k dobrému výsledku společně s komisí a předsednictvím rady. Také děkuji za spolupráci s Pirem parlamentu a děkuji za podpor, se, podporu sekretariátu rozpočtového výboru. Dále eh, děkuji také eh, poradcům EPP, eh, e Nikol Vic. Vítám tuto práci, která tady byla odvedena na, na rozpočtu. Přestože přistoupí Chorvatsko, budeme mít 18 nových poslanců, budou eh, tady nové instituce nebo budou konsolidovány, jako například ESVČ, jsou tady nové úkoly, pravomoce, ale navzdory všemu eh, administrativní rozpočet a fungování všech evropských institucích eh, představuje pouze ani ne 3% navýšení a přitom tady máme e, inflaci a všechny ty e, navýšení, tedy e, nové úkoly, takže je to úspěch. Rozpočet institucí tedy vlastně má negativní růst. Jsem opravdu vděčný za výsledky z jednání, z jednání z 18. 11. v pátek. Rada plně přijala eh, návrh Evropského parlamentu k administrativním výdajům a také k provozním výdajům všech evropských institucí. Zohlednilo se, eh, že naše návrhy eh, jsou skutečně plné disciplíny e, a snažili jsme se tady o e, vyvážení e, rozpočtu, ale zároveň jsme tady chtěli mít minimum, které je nezbytné pro to, aby všechny instituce mohly dobře fungovat. Chtěl bych připomenout, že všechny administrativní výdaje a fungování všech evropských institucí, tedy na fungování všech evropských institucí, představuje méně než 6 celkového rozpočtu to znamená, eh, že asi 94 rozpočtu je věnováno investicím. Rozpočet Evropské unie, i když představuje pouze 1 eh, HDP unie, je eh, něčím, co má důležitý pákový efekt, který umožňuje Eh, také koordinovanou solidaritu a proto musíme rozpočet posílit, především v době, kde zápolíme s krizí. Z tohoto důvodu jsem velice rád, že byly posíleny částky věnované na hospodářský růst, vzdělávání, výzkum, mládež a dále eh, bych chtěl zmínit jednu obavu, eh, pokud jde o jedno prohlášení rady v, do- v této době krize. Je důležité respektovat závazky a platby eh, pro politiku soudržnosti musí být udrženy. Děkuji a za radu má slovo pan Dominik. Paní předsedající. Pane předsedo. Dámy a pánové poslanci. Poprvé jsme museli vyjednávat o evropském rozpočtu v době tak vážné finanční krize, jakou prožíváme v současné době. Poprvé se nám podařilo v kratším termínu, než stanoví Lisabonská smlouva, dospět k pozitivnímu zakončení tohoto procesu. A to je velký úspěch celé Evropské unie a všech zaangažovaných institucí. A v souvislosti s tím bych chtěl velmi srdečně z tohoto místa poděkovat celému Evropskému parlamentu a především panu předsedovi Lamasurovi a zpravodajům paní Balzány a panu Fernandéšovi a panu komisaři Levandovskému. Za to, že tak konstruktivně a zodpovědně přistoupili letos k této diskuzi k řešení největších problémů, které stojí před Evropskou unii v následujícím roce. Chtěl bych zdůraznit, že v průběhu celého vyjednávacího procesu o rozpočtu na rok 2012 mezi námi Nedošlo k žádným eh, zvláštním sporům, pokud jde o priority Evropské unie, které by měly být do budoucna financovány. Na tom jsme se velmi shodli, vedli jsme velmi přesnou a profesionální diskuzi o tom, jaké zdroje k tomu potřebujeme, jak ty priority by měly být poskládány, aby evropské společenství co nejlepším způsobem eh, uplatnilo evropské politiky a abychom ty politiky nasměrovali především tam, kde jsou v této chvíli nejvíce očekávány. Chtěl bych upozornit eh, také na to, že jako odpověď na ten eh, duch dohody, který vládnul v našich diskusích, Rada přijala všechny priority, který, které parlament uvedl jako svoje priority, především pokud jde o zdroje na závazky. Chtěl bych tedy poděkovat za opravdu velké porozumění ze strany Evropského parlamentu, pokud jde o priority Rady, které byly oznámeny především pokud jde o prostředky na platby. Parlament eh, prokázal velkou otevřenost a pochopení, pokud jde o potřeby rozpočtu v členských státech eh, pokud jde o reakci na krizi a podpořil žádosti rady v tomto smyslu. Mám také tu čest eh, informovat vás, že včera v průběhu zasedání Rady ECOFIN Rada jednomyslně přijala rozpočet na rok 2012. Většinou hlasů přijala také opravný rozpočet číslo 6 eh, na rok 2011, takže pokud jde o radu, celý postup eh, spojený s přijímáním rozpočtu na rok 2012 eh, byl úspěšně zakončen. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Dominiku. A teď má slovo pan komisař Levandovský. Vážený pane předsedo, já jménem komise vítám dohodu o rozpočtu na rok 2012. Včasná dohoda je velmi pozitivním signálem, signálem ujišťujícím, hlavně proto, že je to signál kontinuity a stability v naší eh, v této velice nestálé době, v naší nestálé Evropě, kde vysí tolik otazníků ve vzduchu. A rovněž mohu otevřeně říci, že zaměření našich priorit ze strany parlamentu je, myslím, velice eh, reaktivní ve smyslu eh, potřeb Evropy. Jedná se o konkurenceschopnost, migrační toky, dodatečné potřeby v oblasti politiky sousedství, eh, kromě jiného také otázka Palestíny. Včasná dohoda, které bylo dosaženo pro rozpočet na rok 2012, umožňuje včasnou implementaci, včasné provádění tohoto rozpočtu, což je naprosto zásadní. Důležité je také to, aby se eh, eh, zvýšení operačních nákladů vyrovnalo eh, zlepšením administrativy. To už bylo řečeno, že to je méně než 6 celého rozpočtu, ale Instituce se ze všech sil snaží snižovat administrativní náklady Evropské unie je to v podstatě nižší částka než u návrhu rozpočtu, i přesto, že budeme vítat Chorvatsko do naší rodiny o 27, brzy tedy o 28 členech. Ehm, mohu jedině poblahopřát k vaší volbě priorit, to je tedy také otázka paní zpravodajky Balcány, pokud jde o tu o ty úsporné aktivity v oblasti administrativy a také panu Fernandešovi. V rámci pokrytí našich potřeb musíme využít nástroj flexibility, to odsouhlasil parlament společně s radou. A já si myslím, že včasná dohoda by nebyla možná bez eh, konstruktivní role polského předsednictví, osobně bez aktivní role pana ministra Dominika, protože opět je to další pozitivní signál eh, příjemcům prostředků z evropského rozpočtu. Jak už bylo řečeno tolikrát a tolikrát, úroveň pladeb eh, sama o sobě nebude stačit. To znovu opakuji. Musím také zopakovat, že oproti eh, státním rozpočtům je evropský rozpočet rozpočet investiční. Já nevím, eh, jaké jsou investiční proporce v rozpočtech, byť v zemích, které znám velmi dobře, bude to určitě méně než 5%, ale více než 60% evropského rozpočtu je jednoznačně investiční výdaj eh, s tím multiplikačním faktorem v oblasti zaměstnanosti a růstu. Takže pokud budeme mít reálně méně peněz v roce 2012 než v roce 2011, může to způsobit určité problémy do budoucna, protože nebudeme mít dostatek plateb, tak jak se o tom hovoří v tom eh, pozměněném rozpočtu číslo 6. Na, eh, teď jsme na konci finanční perspektivy, kdy eh, musí docházet ke zvýšení pladeb, což je naprosto standardní, není to žádné překvapení. V rámci předchozích diskusí jsme s jedním zpravodajem mluvili mm, s prezidentem Dragim. Zaznělo tu In the Central Bank We Trust. Věříme v centrální banku. Já v centrální banku také věřím, protože je to důvěryhodná instituce. Eh, pokud jde o zvýšení plade pro rok 2012, v toto také věřím. Já jsem přesvědčen, že jsme dali k dispozici všechny informace, které byly potřeba a ještě jednou vám blahopřejeme k úspěšné aktivitě. Blahopřeju panu Lamasurovi hlavně k tomu, že se dospělo včasné dohody o rozpočet na rok 2012. Děkuji. Muchas gracias, komisario. Děkuji, pane komisaři. A nyní řečníci za jednotlivé frakce. Za frakci EPP na dvě minuty pan Lavia. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych jménem Evropské lidové strany poděkoval zpravodajům Francesce Balzány a Fernandešovi i panu komisaři Levandovskému a předsedovi rady Dominikovi. I všem kolegům za chválihodnou práci, kterou odvedli a za ducha spolupráce. Dohoda, která byla uzavřena 18. listopadu v noci, téměř po 16 hodinách jednání, byla opravdu dobrým výsledkem, především v kontextu hospodářské krize a problému se státními rozpočty. Jsem spokojen s rozhodnutím, že se využije nástroj flexibility a bude uvolněno více než 200 milionů pro kapitoly 1 a 4, tak jak žádal rozpočet, aby se podpořila konkurenceschopnost výrobního systému, financovaly se prioritní politiky, které odrážejí srdce strategie Evropa 2020 a aby se čelilo obtížným výzma, výzvám v oblasti politiky sousedství. Je jasné, že další politiky z hlediska závazků také zaznamenali schválení priorit, eh, o které žádal parlament. Je ovšem jasné, že platby tím byly poškozeny. Kolegové i samotní zpravodajové říkali, že ta dohoda nemůže být eh, považována za úspěšnou, protože se zase rozevírají nůžky mezi platbami a závazky a komise narazí na problémy při financování některých eh, programů. Domnívám se ale, že dnešní hlasování v tomto parlamentu, stejně jako včera hlasování rady, pomůže k tomu, aby se schválil eh, úsporný a zodpovědný rozpočet, který bere plně v úvahu krizi, ale zároveň se snaží podpořit investice a oživit ekonomiku, aby usiloval o inteligentní, inkluzivní a trvale udržitelný růst Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pane Lavio. A za frakci socialistů a demokratů má na dvě minuty slovo pan Ferm. Děkuji, pane předsedající Já děkuji komisi, děkuji eh, polskému předsednictví a především děkuji paní balzaniové a eh, fernandesové. Po dlouhém vyjednávání se nám podařilo dosáhnout schody a naše frakce je podpoří, protože se nám podařilo celou řadu priorit parlamentu prosadit v oblasti eh, rozvoje, výzkumu eh, a také pokud jde o otázku Palestiny, takže podporuji to. Ale přeci jen tady vyvstává mnoho otazníků, pokud jde o budoucnost. Vyvolalo to v naší frakci velkou kritiku. Jsme znepokojeni tím, že velká část vyjednávání se zabývala tím, aby se vyřešily rozdíly v názorech na radě mnoho netoplátců, včetně Švédska, mé země, eh, hrají negativní roli a jak se zdá, jsou ochotní do budoucna eh, blokovat ofensivnější politiku. Jsem eh, přesvědčen, že evropský rozpočet musí být v mnoha rozhodujících oblastech posílen, pokud chceme opravdu pozitivně přispět k růstu, k většímu počtu pracovních míst, k obnově a také podpořit ty nejpotřebnější země. Ovšem to, co bylo v rozpočtu slíbeno, musí být také realizováno a proto se musíme zaměřit na provádění a za včasné platby, především včasné platby našich eh, faktur, účtů. Některé členské státy mají ovšem velmi negativní postoj k evropskému rozpočtu a tím hrozí, že dlouhodobě eh, se dostaneme eh, do situace toho nejhoršího scénáře, kde některé členské státy lpí na zachování zemědělské politiky a jiné eh, členské státy nechtějí změnit rozpočet. A to potom znamená, že dlouhodobě hrozí, že už nebudeme mít eh, finanční prostředky pro ty věci, kde je to nejnaléhavější klima, životní prostředí, věda, vývoj. Většina členských států se však shoduje na těchto potřebách a proto doufám, že polské předsednictví a nadcházející dánské předsednictví přesvědčí blokační menšinu, eh, aby jednala zodpovědně a aby opustila eh, tu blokaci. Děkuji za frakci ALDE. Na dvě minuty pan Haklund. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také nejprve poděkovat oběma zpravodajům za no, naši skupinu liberálů. Děkuji také radě a komisi za dobrou spolupráci. Samozřejmě také my tyto eh, věci podpoříme. Hovořili jsme eh, nebo hlasovali jsme o našem vyjednávacím mandátu. Eh, částečně jsme se také stršeli, ale v tuto chvíli to vypadá jinak této ekonomické situaci bychom měli jednat tak, aby to motivovalo. Rozpočet eh, bude navýšen asi o 2%. A pozitivní je, eh, že se nám podařilo eh, zachovat některé výdaje, eh, které se týkají budoucnosti, například celoživotní vzdělávání, investice a tak dále. A arabské jaro samozřejmě také nemůžeme zapomenout. A to také eh, si žádá evropskou pozornost, nejenom v politickém slova smyslu, ale, nejenom, ale potřebují také finanční prostředky. My tedy hlasujeme pro tento rozpočet. Je zde určitá nejistota do budoucna, která souvisí s tím, že někdy se objevuje tendence nedodržovat to, co bylo předtím slíbeno. A k tomu samozřejmě nesmí docházet. V posledním roce jsme téměř dosahli dohody v rozpočtovém řízení a potom se to nakonec nepodařilo. Ovšem tento rok eh, jsme úspěšní. Na radě to samozřejmě ještě může vyvolat určité obtíže, a musíme se ještě zamyslet nad tím, co požadujeme do budoucnosti. My bez pochyby žádné další krize v této oblasti nepotřebujeme, protože už máme mnoho krizí na místě jiném. Děkuji, pane Haglunde, a nyní za konzervativní a reformisty pan van Orden. Děkuji mnohokrát, pane předsedlo. Parlament ne úplně ochotně, zdá se, přijal eh, rozpočet na rok 2012 se zvýšením méně než 2%, což je v podstatě v reálných eh, číslech méně než, pení, než množství peněz na rok 2011. Nicméně zmeškal také příležitost uvědomit si, že je v reálném světě a eh, přestal stát pevně nohama na reálné půdě. Myslíme si opravdu upřímně, že finance využité v minulosti eh, Evropské unii, které byly užívány neefektivně, budou najednou užívány efektivně do budoucna. V celé Evropě se musí krátit rozpočty, aby se bojovalo s obrovskými deficity a zároveň se vlády snaží nějakým eh, způsobem indukovat eh, reálný růst zatímco, roz, zatímco choutky Evropské unie stále rostou a žádné významné škrty, které jsme tu vidět měli, nevidíme. Měli jsme zde vidět návrat peněžních prostředků zpět do členských států, měli jsme se zaměřovat na růst, konkurenceschopnost a na oblasti, jako je výzkum a vývoj. Ale místo toho za poslední roky pouze nabalujeme stále další a další oblasti kompetencí, do kterých nemá upřímně řečeno Evropská unie vůbec co mluvit. Máme zde celou řadu aktivit, které by Evropská unie mohla osekat. Můžeme nastavit příklad například eh, v rozpočtu Evropského parlamentu. Je to sice malá část evropského rozpočtu, ale i tak je to zhruba 1,6 miliardy euro ročně ten nový směr think tank identifikoval směry, jakým způsobem lze eh, osekat až čtvrtinu tohoto rozpočtu, nějakých 400 milionů euro, které by mohl uspořit tento parlament, aniž by se ovlivnily základní role tohoto parlamentu. Hnací silou v nákladech parlamentu je masivní inflace, eh, jeho byrokracie, zcela bezproporční vůči počtu evropských poslanců. Parlament vlastní nebo si najímá asi 62 budov, a momentálně eh, nevidíme vůbec žádné úspory na straně administrativy parlamentu. Je na čase přestat s plítváním. Děkuji. Děkuji nyní tedy za zelené Helga Trupl. Vážený, eh, vážení předsedové, pane komisaři, dámy a pánové, eh, Schválení rozpočtu pro rok 2012 znamená úspory. Eh, Růst je pod mírou inflace a politická otázka, kterou si musíme položit a na kterou musíme odpovědět je, zda je to správný krok, krok, eh, který eh, vede k nějaké budoucnosti a k prospěchu pro Evropskou unii. Evropský rozpočet a národní rozpočty si musí stanovovat nové priority. Není potřeba neustále omezovat politiky na evropské úrovni, to znamená neudržitelná politika v oblasti zemědělství, eh, strukturálních fondů. Naopak, musíme budovat udržitelné politiky, které podporují konkurenceschopnost. Slyšeli jsme tady dramatická čísla pro rok 2010 Eh, tedy eh, k emisím oxidu uhličitého celosvětově vzrostly o 6%. To je politika, ve které nesmíme pokračovat, pokud chceme naši planetu zachránit. Evropský rozpočet podle našeho názoru v této otázce toho také málo eh, dělá. A v dobách, kde je třeba provádět úspory, a já procházím eh, z Brém, z Brém tedy nejmenší spolkové republiky v Německu, tam musíme šetřit, vím moc dobře, o čem hovoříme, eh, nežiju někde na měsíci, nejsem z izolovaného bruselského světa, chápu, v jaké nouzi členské státy jsou, ale rozpočty všechny rostou ve všech zemích, ale evropský rozpočet jenom velmi málo a to je potřeba vyvážit. Samozřejmě je důležité, aby malý evropský rozpočet, tedy malý, protože je to 1% z HDP členských států, tak je tady zřejmé, že jsou uh, některé cílené politiky, kde je potřeba rozpočet navýšit, protože jde o budoucnost, o konkurenceschopnost, kterou tak postrádáme v mnoha evropských členských státech. Evropský rozpočet tady musí být ve své politice důraznější. Uh, co je eh, z hlediska eh, politiky zelených dobré. Eh, máme tady některé částky na agentury, které jsou důležité pro regulaci trhu, jsou tady důležité pilotní projekty pro inovace a k udržitelnému financování digitálních trhů. A potom tady máme vlastní správní rozpočet, je tady snaha šetřit 20 milionů například na tlumočení a překladech a na cestovném. A to jsou jasné signály, že i my, poslanci, jsme ochotni se sami omezovat v našem rozpočtu a myslím si, že to je také důležitý signál pro veřejnost a pro evropské občany. Ale eh, tam se vás, dámy a pánové, také se ptám vás, zástupci rady, myslíte si, že je to rozpočet, který dostává eh, a bere vážně eh, společnou evropskou hodnotu? Já to tam nevidím, eh, protože ty výzvy jsou opravdu velké, například konference v Durbanu a proto by ten rozpočet to měl zohledňovat. Pan Levandovský to také říkal, je to investiční rozpočet, musíme to využít. Samozřejmě musíme spořit, ale přesto tady musíme mít cílené pobídky pro nové udržitelné produkty, technologie, nová pracovní místa, tak, abychom byli úspěšnější na vnitřním trhu, ale i na světovém, protože pokud bude Evropa takto kráčet vpřed v těchto produktech, tak budeme moci držet krok s Čínou a s Indií. A tady toho musíme udělat ještě více. Tato společná evropská vůle mi v tomto rozpočtu chybí. A kde je Evropská rada nedůsledná. Neustále jste tady kázali o šetření, ale když potom jde eh, například o eh, jaderný reaktor, kde je potřeba některé věci investovat, aby to vůbec mohlo fungovat, fungovat tak eh, tady má být eh, vynaleženo 1,3 miliardy více v příštím roce. Ale co to tedy znamená? Pokud chceme šetřit, tak bychom se měli zaměřovat právě na budoucnost, právě v oblasti výzkumu, kdy víme, eh, že budeme úspěšní. Pokud jde eh, o tento jaderný reaktor, tak tam je to zcela otevřené. Není jisté, jestli to bude úspěch, takže proto by to mělo být zohledněno i pokud jde o jeho financování. A potom je tady také problém interinstitucionální důvěry Hovořili jste o tom, že ty závazky, které na sebe přijmeme, potom musí být opravdu financovány, ale to už teď také není tak jasné a proto má frakce eh, nemůže tento rozpočet podpořit. Děkuji, paní Trupel. A teď eh, za frakci GUE NGL na minutu a půl má slovo pan Portaš. Děkuji, pane předsedo v návrhu rozpočtu na rok 2012 je jasné, že to nebude reagovat na potřeby. Já nejsem stejného názoru jako pan Levandovský. Pokud jde o ekologickou udržitelnost, územní soudržnost a sociální solidaritu, tak musím říci, že v těchto oblastech rozpočet nedokáže kompenzovat, dokonce ani napravit eh, národní úsporné politiky realizované v Evropě. Je to rozpočet, který neuznává recesi v Evropě, neuznává nezaměstnanost eh, a obecně špatnou situaci ohledně zaměstnanosti mladých. Tento rozpočet ve výši méně než 1% HDP je ještě nižší než rozpočet na rok 2012. Je minimalistický pro minimalistickou Evropu. Je to business as usual. Pane předsedo, posilujeme rozdíly mezi závazky a platbami v tomto rozpočtu. Jinými slovy, je to špatný rozpočet, eh, který je pokryt špatnými rozpočtovými praktikami. Mohli jsme se rozhodnout jinak eh, definovat eh, negativní investiční priority, zdroje na aktivní kroky by mohly být odblokovány požadujeme nebo zvyšujeme rozpočet na Frontex, na vojenský výzkum, na velké nadnárodní podniky, na export, který likviduje rozvojové země. Na závěr řeknu, pane předsedo, že je to taková schizofrenie. Všichni hovoříme o lepší Evropě, o více Evropy a nakonec jsme se rozhodli pro méně Evropy. Děkuji, pane Portesi, a za frakci EFD má slovo paní Andersen na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Evropský parlament a komise žádali pětiprocentní zvýšení na rozpočet na rok 2012, což bylo naprosto e, nemyslitelné, ale e, přijetí dvouprocentního zvýšení ze strany Rady je fackou všem daňovým poplatníkům v Evropě v rámci plnění Lisabonské agendy vyplýtvala Evropa více než eh, jeden bilion euro z peněz daňových poplatníků. Komisi se dávají peníze, které nikdo nehlídá a komise se vždy vrací a chce ještě více. Hospodářská finanční situace, kterou v současné době v Evropě máme, je jednoznačně reflexí a odrazem tohoto neřízeného plítvání penězi. Tato utrácecí horečka v Bruselu způsobila to například, že pan Osborne v Británii ohlašuje naopak další a další škrty. Na paní kolegové, ne, evropský rozpočet není pod kontrolou. Pane Camerone, dvouprocentní zvýšení není nedostatečné. Já vás vyzývám, přestaňte už konečně posílat peníze britských daňových poplatníků sem do Evropy. Děkuji vám. Děkuji, paní Andersen. Za nezařazené na minutu a půl paní Vertman. Děkuji. Rok 2012 navzdory eh, kritikou některých je eh, úsporným rozpočtem, což je dobré znamení pro naše občany, protože to ukazuje, že Evropský parlament eh, v těchto obtížných dobách se svým rozpočtem zachází přiměřeně. 94% evropského rozpočtu jde na potřeby našich občanů, 6% jde na práci evropských institucí a za třetí evropský rozpočet pro rok 2012 znamená navýšení o 1,86 oproti současnému roku, anebo žádná celá 8 hrubého domácího produktu rozpočtu Evropské unie. To znamená, eh, že eh, jsme úspornější, než se počítalo. Ovšem nesmíme zapomenout na to, že v této době musíme mít budoucnost, myslet na budoucnost, protože tady máme více než 20 nezaměstnanosti mládeže, takže ta budoucnost bude opravdu složitá. Navzdory všem škrtům je potřeba, abychom více než dosud v oblasti vzdělávání, tak i e, v oblasti e, vzniku nových pracovních míst e, investovali, podporovali to, abychom ještě více nezabředli do krize. Například Řecko má velký potenciál, takže bychom tam měli investovat do solárních eh, elektráren, tím bychom vytvořili udržitelná pracovní místa a navíc bychom udělali důležitý krok pro vylepšení bilance v klimatických eh, cílí, cílech. A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat eh, oběma zpravodajkám a všem zúčastněným. Děkuji, paní Vertman. A nyní další řečníci. Na dvě minuty má slovo pan Gariga. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane předsedo rady. Bylo to těžké jak pro Francesco Balsány, tak i pro Jose Manuela Fernandeše. Bylo to těžké také pro delegaci Evropského parlamentu při dohodovacím řízení, kterou vedl Alan Lamassur. Možná bude předsednictví rady spokojeno. Má k tomu důvod, eh, protože zachránilo svůj matchball v tenisovém zápasu, protože Právě tak vypadalo jednání o rozpočtu především v pátek v noci. Především pokud šlo také o finanční dopady projektu ITER a opravní rozpočet číslo 6, ale jinak eh, zde nevidím mnoho důvodů k, zodpověd... Eh, ke spokojenosti. Po druhé byla změněna nepsaná pravidla rozpočtového jednání. Dřív než vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, eh, se na rozpočtovém dohodovacím řízení stanovily úrovně prostředků na závazky a potom jsme jednali o prostředcích na platby. Teď rada jednostranně stanoví úroveň plateb a potom se vyjednává výše prostředků na závazky. A tím se spochybňují odhady Evropské komise a Evropský parlament je tak stavěn před hotovou věc. Tentokrát Evropský parlament to akceptuje vzhledem k tomu, že je zde ekonomicky naléhavá situace protože je nutné, abychom měli dohodu, i když to bude dohoda špatná. Ale tento způsob jednání, pane předsedo rady, neohlašuje nic dobrého pro nadcházející jednání o finančních výhledech. Děkuji. Děkuji, pane Garigo. A na dvě minuty má slovo pan Vogan. Uh, Děkuji mnohokrát, eh, vážený pane předsedo. Eh, já, já jako ostatní kolegové chci poděkovat panu zpravodajovi a paní zpravodajce za odvedenou práci při sestavování tohoto rozpočtu. Ze všeho nejdříve chci říci několik slov k všeobecné reformě rozpro, rozpočtu eh, a rozpočtu Evropského parlamentu. Pokud jde o všeobecný rozpočet, řekl bych, že podporuji dohodu, které bylo dosaženo v dohodovacím řízení ale mám zde některé výhrady, zejména eh, v tom smyslu, že v rámci dohodování se dospělo k dohodě o rozpočtu, který neumožňuje příliv dostatečného množství prostředků do strukturálních fondů do budoucna, což bude mít jednoznačné dopady pro regiony v celé Evropské unii, regiony jako je například Wales. Ve Walesu využíváme strukturální fondy do značné míry a pokud v nich nebude dostatečný e, objem prostředků v roce 2012, bude vina na radě. A rada by měla pochopit a uvědomit si, že strukturální fondy jsou velice důležitou součástí tvorby pracovních míst a růstu v rámci Evropské unie. Pokud nebudeme mít dostatek peněz na financování těchto strukturálních fondů, musí rada přijmout vinu. Pokud jde o rozpočet Evropského parlamentu, což je, má hlavní odpovědnost, já jsem přesvědčen, že Evropský parlament se o rozpočet zasadil náležitým způsobem. Evropský parlament eh, přijal úspory v řádu zhruba 74 milionů euro týkající se překladových a tlumočnických služeb a dalších. A co je také důležité, eh, poslanci v tomto parlamentu eh, se také smířili s úsporami například zmražení příspěvků na kancelář a další. A myslím si, že do budoucna můžeme udělat ještě další kroky a provést další úspory. Pro mě je, pane předsedo, důležitým sdělením tohoto rozpočtu to, že tento parlament si uvědomil naše priority. Uvědomujeme si, že naše priority musí být nalévání peněz do růstu a tvorby pracovních míst, ale i do strukturálních fondů a zároveň musíme šetřit všude, kde je to možné. Děkuji, pane Vogáne A na dvě minuty má slovo pan Alvaro. Srdečně děkuji, pane předsedo. Děkuji předsednictví rady a oběma zpravodajům, kteří společně s předsedou rozpočtového výboru panem Lamasurem odvedli skvělou práci. 17 hodin Eh, trvalo vyjednávací dohodovací řízení, kde Evropský parlament aspoň dvě hodiny eh, hovořil s radou. Možná, že příště by bylo smysluplné, kdyby rada eh, své vyjednávání nevedla během dohodovacího řízení, ale svou pozici si vypracovala předem. To by usnadnilo práci na všem a Prodloužilo by to naše volné chvilky. Přesto jsme se dohodli na rozpočtu, vyšli jsme vstříc radě. Výše plateb byla zvýšena na 129 miliard, miliard, tak jak si přála rada a závazky byly stanoveny na 147 miliard. To je to, co jsme si tedy představovali my jako parlament, ale myslím si, že bychom si neměli nic namlouvat, protože my tedy před sebou valíme velmi eh, důležitou lavinu, nebezpečnou lavinu a pokud eh, Rada tedy souhlasí s tím, eh, že eh, tedy bude souhlasit s našimi požadavky na výdaje, tak si myslím, že by ten rozpočet měl být stabilní a neměli bychom neustále dělat opravné rozpočty, protože to ten problém pouze odsouvá do budoucnosti. Další problém je, že Evropská unie potřebuje větší investice do vývoje a výzkumu a členské státy to také podporují. Nefunguje to pouze, když máme zastropený rozpočet a když nejsme ochotni eh, ustoupit od dogmatického myšlení. Pokud to tady nepřes, nepřeskupíme eh, ve prospěch strategie 2020 a ve prospěch vědy a výzkumu, tak se nám nepodaří důležitá kritéria naplnit. A v této době samozřejmě eh, občané eh, musí utahnout opasky a my jsme tady ukázali, že Evropský parlament to dělá také a to je díky kolegovi Fernandesovi. Eh, dospěli jsme k dobrému výsledku, budeme s tím moci souhlasit, ale jestli to bude dlouhodobě dobrý přístup, to je něco, o čem ještě musíme diskutovat. Děkuji. Pane Alvaro. A nyní má slovo na jednu minutu pan Vlasák vážený pane předsedo pane komisaři dámy a pánové nalezení shody nad návrhem rozpočtu nebylo v letošním roce vůbec jednoduché a víme že výsledný kompromis byl v radě přijat křehkou většinou. celkové výdaje o výši o něco málo více než one hundred and twenty nine miliard eur které znamenají nárůst o one eighty six

pro mě osobně jako koordinátora naší frakce v regionálním výboru bylo je a i nadále bude hlavní prioritou při rozhodování o rozpočtu pro rok two thousand and twelve zajištění dostatečného množství prostředků pro kohezi to jest pro heading one b tak aby bylo možné dostát všem závazkům z minulých let. je proto pro nás zásadní že je součástí dohody o rozpočtu i silná společná deklarace k platbám v bodě three one která by v případě nutnosti zajistila dostatečné prostředky pro oblast politiky soudržnosti. děkuji za pozornost. Děkuji, pane Vlasáku. A nyní na jednu minutu má slovo pan Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Proces vyjednávání s radou nám přinesl očekávaný výsledek. To, čeho bylo opravdu málo, bylo ještě více seškrtáno. Takže je jasné, že tu probíhá takový ten europeistický rituál, který vede k tomu, že lidé s rukou na srdci hrudě říkají, je potřebné řádně propracovat rozpočet, ale naprosto bez jakéhokoliv studu hlasují o tomto rozpočtu protože je tu opravdu velký škrt. Povede to celkově eh, k snížení rozpočtu ve srovnání s předchozím rokem. Jsou tu nástroje jako pakt stability, které zamrznou anebo povedou ještě k většímu snižování a v podstatě ta redistribuční funkce rozpočtu je úplně mizivá, to znamená nepovede k odstranění rozdílu a celá řada zemí tak to bude oběťmi zásahu Eh, takovýchto finančních zásadů. Hovoří se tu o soudržnosti, ale ta se stává čím dál větší lží a právě vůči takovéto lži si myslím, že tu budou vyvstávat čím dál větší a závažnější protesty po celé Evropě. Děkuji. Děkuji a nyní na minutu a půl pan Hartong. Voorzitter, notabene een Chinees belegger heeft twee weken... Pane předsedo, Eh, čínský investor před dvěma týdny řekl následující věc. Problémy v evropských zemích eh, pocházejí pouze ze společnosti, eh, která spěje ke konci ke svému konci. Eh, žije na základě socialistických vymožeností, na základě lenosti místo práce. A odtud to všechno pochází. A problém rozpočtu spočívá v tom, že se má vydávat stále více a to není možné. Sociální demokracie E, začíná nadměrně chránit své vlastní zájmy a to vede k neodpovědnému chování. To vidíme také v rozpočtu pro rok 2012. Tento nový rozpočet Eh, se má postarat o více, zaměstna, více příležitostí pro zaměstnání, ale občané z toho nic nebudou mít, nepřináší to žádnou přidanou hodnotu. Zcela naopak, rozpočet 2012 nevede k řešení problému, ale problémy ještě zhoršuje. Jediné řešení, které Evropa potřebuje, je šetřit u neužitečných, zbytečných věcí a investovat do takových záležitostí, které vytváří pracovní příležitosti, aby naši občané mohli vydělat čestné peníze peníze, aby mohli uživit své rodiny. To je jediné, co Evropská unie nedělá ve svém rozpočtu. Selhává a pracuje na zániku Evropy. To není to, co by chtěla moje strana a ve jménu nizozemských občanů jsem proti tomuto rozpočtu. Děkuji vám, děkuji. A nyní má slovo na dvě minuty pan Suržan. Köszönöm a szót, elnök úr. Děkuji, pane předsedo, za to, že mi dáváte slovo, dámy a pánové. První dobrá zpráva je, že bylo dosaženo dohody mezi parlamentem a radou. Myslím si, že toto umožní, aby Evropská unie mohla fungovat v nadcházejícím roce. A není to jenom ono. Mohu vám říci, že pro nás ty nejvýznamnější položky v podstatě byly úplně nedotčeny vůči původnímu návrhu komise a tímto se zaručí fungování společné zemědělské politiky, fondu konvergence, ty zaznamenaly podstatné navýšení. Můžeme tu hovořit, zda to navýšení bylo dostatečné nebo ne, ale myslím si, že pravda je, že to odpovídá realitě. Jsou tu určité prvky, které nás netěší, které, pardon, které nás těší, například ten pro, program Mléko do škol, ten byl značně navýšen. A pak jsou to ostatní problémy, které, programy, pardon, které obdrží více prostředky. Například eh, je tu návrh eh, na to, aby kulturní fondy věnovaly určitou část prostředků na obhajobu minoritních jazyků. Pak jsou tu takové méně zajímavé prvky, to samozřejmě. Ale společně s radou jsme si uvědomili, že v podstatě hlavním cílem tady bylo upravit, adaptovat rozpočet v době krize. A mohlo to upravení být ještě lepší, nicméně myslím si, že i tak je ten výsledek dobrý. A pravdou je, že ta stávající situace opravdu odpovídá realitě. Nevím, zda je ta sklenička napůl plná nebo napůl prázdná, nicméně myslím, že bylo učiněno to nejvhodnější a doufám, že to bude zcela odpovídat našim očekáváním vůči příštímu roku a ve srovnání s tím, co bylo navrženo, opravdu je to dobré, my tento návrh podpoříme. Děkuji. Nyní má na slovo na dvě minuty paní Rubial Aider. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Domnívám se, že občas, když vstupujeme do vyjednávání, eh, zaobíráme se příliš do detailu a ztrácíme obecnou perspektivu. A proto bych ráda připomněla některým kolegům, kteří velice kritizují výsledek tohoto vyjednávání, že návrh, který předložila Evropská komise a návrhy Evropského parlamentu by e, se mohly skloubit ve více než 95%. A když se podíváme na tento výsledek z hlediska kompromisních návrhů, tak výsledek nebyl tak špatný. Posílili jsme programy, které nám pomohou bojovat proti krizi, programy pro podnikatelskou iniciativu a inovaci, eh, program po inteligentní energii, také takové programy jako Erasmus Mundus. Také jsme vyčlenili peníze pro pomáhat našim sousedům ve středozemní oblasti, které se rozvějí směrem k demokracii. A samozřejmě spokojenost nemůže být totální mm, je třeba, že tady slyšíme pouze úspory, ale když se podíváme, že úspory jako obecný eh, přístup nepřesvědčili parlament, je třeba samozřejmě šetřit, ale zatím to nepomohlo změnit eh, naši situaci. Rada stále trvá na úsporách a na přísných úsporách, ale pouze tento jeden krok by mohl být nebezpečný. Jedna věc, ke které teď dochází, je, že se nesplňují e, závazky. To není správná rozpočtová politika, to není, nejsou úspory. To, co děláte, je, že, se ne, že nedostáváte svým závazkům. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo na dvě minuty paní Jensen. Tak, herr Forman, já bych také min store Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych říci, že jsem spokojená s dosaženým výsledkem. Ten výsledek ze strany parlamentu a dobře víme, že jsme dokázali nalézt potřebné prostředky pro Palestinu, rovněž pro výzkum. Se nám podařilo nalézt finanční prostředky. Dále jsme dokázali rovněž nalézt finanční prostředky i pro projekt ITRE, aniž bychom příliš mnoho šetřili. Mám ovšem jeden problém s tím výsledkem a to se týká eh, pozdně opravného rozpočtu číslo 6. Ta situace je neudržitelná. Rád říká, že, rada říká, že pokud budou potřebné nutné prostředky, takže budou dány k dispozici a že e, se zajistí to, aby všichni mohli zaplatit své faktury. A nyní přijde komise a říká, že potřebuje více peněz, protože potřebuje zaplatit faktury. A pak různé země přijdou s názorem, že prostě komisi nevěří, že nevěří, že čísla, která předložila, jsou v pořádku. Aniž by se přesně vyjádřili k tomu, jako kterým číslům věřím a kterým ne. To je samozřejmě naprosto neudržitelná situace. Je přeci nutné platit faktury. Pan Levandovský řekl, že evropský rozpočet je z 50 až 60 rozpočtem investičním. To znamená, že na začátku období se nemusí platit příliš mnoho účtů, ale potom ke konci toho sedmiletého období, a my se v tomto období právě nacházíme, prostě je celá řada účtů, která, které se musí zaplatit. Když jsem eh, včera přišla domů, tak jsem nalezla v e-mailové skránce e-mail od jednoho dánského výzkumného podniku a ty mi píšou, že nechápají, co se děje, že vždy bylo obtížné dostat peníze z evropských eh, fondů, ale že momentálně ty platby opravdu jsou ve velkém eh, ve velké problémě. A proto je třeba, abychom se postarali o to, aby opravdu Evropská unie platila své faktury. Děkuji. Děkuji nyní na dvě minuty další řečník, paní Jedřevská. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie opravdu v tuto chvíli potřebuje dobré zprávy. A skutečnost, že evropské instituce, konkrétně parlament, komise a rada dosáhly dohody ohledně rozpočtu na rok 2012, je dobrou zprávou. Takže bych ráda využila této příležitosti a poděkovala všem, kteří na tomto spolupracovali. Zejména bych ráda poděkovala našim asistentům, zaměstnancům sekretariátu, kteří velice často pokračovali až do pozdních hodin, opravdu až někdy do brzkých časných hodin. A nesmíme zapomenout na to, že ty nejvýznamnější problémy napojené na rozpočtové záležitosti nebyly vyřešeny. A navíc nyní ještě jasněji vidíme problémy, kterým budeme muset čelit ve věci rozpočtu. Doufám, že i toto bude co nejdříve vyřešeno. Například Opravný rozpočet číslo 6 na rok 2012. Jsem ráda, že se nám podařilo dohodu ohledně tohoto rozpočtu. Nicméně opravný rozpočet číslo 6 nám ukázal, že jsou tu určité problémy a myslím si, že tyto problémy budou přetrvávat a budou se i navyšovat v nadcházejících časech. Zejména proto, že očekávání, co se týče plánů Evropské unie a projektů, jako například společné úřady diplomacie nebo očekávání, co se týče zapojení unie v humanitárních aktivitách, nebo co se týče strukturálních reform, nebo oblasti výzkumu a vývoje a tak dál. Mohla bych toho vyjmenovat spoustu tak bohužel všechna tato očekávání, aspirace nejsou doprovázeny příslušnými finančními prostředky. A toto je určitě problém protože my samozřejmě neustále vymýšlíme nové aktivity, ale prostředky k tomu nejsou. Takže já doufám, že ta otevřenost a dialog, který jsme viděli v průběhu jednání, bude nadále realitou, až se vrátíme k jednání o těch platbách, které jsem právě zmínila. A já bych se tohoto dialogu velice ráda zúčastnila. Ještě jednou děkuji a doufám, že dohodovací řízení bude dalším krokem na dlouhé cestě. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Grelie. Pane předsedo, pane komisaři, drazí kolegové, tento rozpočet 2012 je nakonec rozpočtem Rady, kde tedy Evropský parlament eh, dal jenom takový malý přívěšek, ale je to na úkor závazku cíl eh, pro dosažení nového rozvoje rozpočtu zatím nebyl splněn právě proto, že navzájem daní do konkurence jednotlivých programů eh, dala prioritu aktivní roli tomu jenom jedné určité představě, jak výjít z krize, e, protože členské státy mají rozvíjet strukturální iniciativy, ale právě proto, že Rada odmítla posílit právě financování autorit e, finančního dohledu, zejména také e, ve společné zemědělské politice, není to dobrý výsledek. Členské státy dávají Evropské unie eh, přísné úspory, ale vyjednávání o tom, eh, co se dělo, prostě nevedlo eh, k tomu, že bychom mohli být spokojeni. Zejména v tom ohledu, že tady máme čísla, která předložila komise. Vy byste to měl upřesnit, pane komisaři, protože se tady nerespektovala společná rozhodnutí a pro, ale máme tady stále ještě nástroje, které můžeme použít a já vás vyzývám, abychom skutečně vyšli z té fanální fáze a abychom učinili více pro konečné uživatele a pro naše občany. Děkuji a nyní má slovo na dvě minuty pan Marinescu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Chtěl bych poděkovat zpravodajům, kteří v těchto opravdu obtížných podmínkách bez jakýchkoliv možností řádného vyjednávání dosáhli splnění cílu Evropského parlamentu. A jsme velice spokojeni, že tu máme rozpočet, že se podařilo dosáhnout dohody v období krize a je to dobré, že jsme se vyhli něčemu, jako je možná rozpočtová krize, takže situace se opravdu podařila vyřešit. Parlament je chápavý, protože to mohlo být zablokováno úplně vše, ale my jsme tady přistupovali rozumně i k návrhům rady. Podle Lisabonské smlouvy je to v podstatě druhé rozpočtové řízení a opět se tu zopakovalo něco z minulé. Rada nám nutila svá, eh, své hodnoty a nebyla ochotna ustoupit, ale takový přístup není normální. Tedy takový postup, že se předloží určité částky, a naléhat na ně a neustupovat, to není normální. Měl by se činit opak, předložit určité hodnoty a pak se provádět určité kalkulace a být ochoten přistoupit ke kompromisu. Parlament byl ochoten přistoupit k určitým vyjednávání o změnách, o návrzích změn. Nicméně musíme říct, že Eh, například co se týče návrhu, pozměňovacího návrhu číslo 6, nevím, zda se v příštím roce nezopakuje úplně stejná situace. Myslím si, že co se této neústupnosti týče, nevím, zda bychom i v příštím roce mohli pokračovat úplně stejným způsobem práce. Eh, říkám si, že komise je naprosto nechápavá vůči našim požadavkům. V roce 2013, pokud tedy půjdeme úplnou stejnou procesuální cestou, to rozhodně nebude dobré pro Evropskou unii. Děkuji, pane Marinesku, a nyní má slovo na minutu pár pan Abad. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Můžeme podtrhnout, že tato dohoda poprvé byla dosažena v rámci nového rozpočtového procesu formulovaném Lisabonskou smlouvou. Evropský parlament akceptoval eh, přístup rady, to znamená, že bude méně prostředků v reálném čase. Odhady komise eh, znamenaly eh, velikou změnu pro platby v roce 2012, když jsme dostali závazky. Chtěli jsme ve všech oblastech eh, opravit rozpočet a trochu poopravit vyjádřené potřeby. Jedná se o metody, které nemohou dovolit Evropské unie ztratit své velké orientace, zejména na výzkum. Rád bych připomněl, že společný rozpočet zůstává důležitou pákou a politika přísných úspor jednotlivých čtá, států znamená, že přesto nemůžeme přestat se angažovat eh, protože 80 je třeba využít při rozdělením, které umožní také čelit lépe budoucnosti. Děkuji, pane Abade. A nyní má na minutu slovo paní Karvalo. Pane předsedo, pane komisaři, já jsem velice ráda, že jsme dosáhli v rámci dohodovacího výboru takovou dohodu a že máme tedy konečný návrh rozpočtu na rok 2012. Je dobré, že Rada souhlasila s návrhem parlamentu, kde šlo o to, aby se byly využity částky v rámci nástroje pružnosti to, že tyto prostředky byly dány k dispozici, odpovídá našim cílům, abychom podpořili konkurenceschopnost. Co se týče rozpočtu na rok 2012, chtěla bych zmínit několik příkladů. Například eh, program pro podnikatelství, inovace, investice do malých a středně velkých podniků, Erasmus Mundus a vědecké investice v oblasti energetiky. Děkuji. Matera por dos minutos. Děkuji, má slovo na dvě minuty paní Matera. Komisario, prezidente. Pane komisaři, pane předsedo, Ráda bych nejprve poblahopřála kolegům, kteří se účastnili jednání na rozpočtovém dohodování. Skutečně splnili velice svízelné komplexní úlohy, zejména v dobách, kdy jsme v nucených úsporách a kdy rozpočty jsou v úzkých. Výsledek lze hodnotit pozitivně s ohledem na priority mé frakce EPP. Jedná se mi tady tedy zejména o 1A, o okruh 1A, což je klíčová oblast pro růst evropských podniků a pro navýšení prostředků do humánního kapitálu. Také prostředky do výzkumného programu pro celoživotní vzdělávání a Erasmus Mundus byly zachovány. Rozhodně však nemohu přijmout, že ve druhém následujícím roce by se rada si rada nařídila horizontální přístup takřka ke všem rozpočtovým řádkům. Když eh, platby se navýší jenom o 1,25 vůči roku 2011, je to v rozporu eh, s linií, kterou, si, kterou vytyčila komise, a sice podpora hospodářského rozmachu, a to za velké podpory Evropského parlamentu. Eh, redukce u priorit a v období nucených úspor může <clears throat> být eh, nutné, ale to, co vypnulo z, rozhodova- z dohodovacího zvíření, může znamenat určité dilema mezi cíly a k dispozici stanovenými prostředky. Pane předsedo, eh, tato propast by mohla znamenat, že se sníží důvěra občanů v to, že by Evropa mohla sama úspěšně vyjít z této svízelné krize. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo na dvě minuty pan Rubik. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři Levandovsky, Rád bych vám poblahopřál k uzavření těhoto dohodovacího řízení a tohoto rozpočtu. Myslím, že tento rozpočet by mohl být vzorem pro národní rozpočty. Když se podíváme na platby, tak bychom to vždy měli srovnávat s průměrem, který musí dodávat členské státy na platby. A co se týče závazku, tak bychom měli vyzvat členské státy, aby tyto stropy nepřekračovaly, ty stropy, které jsme si sami uložili. Zde by bylo dobré, abychom vycházeli ze zásady vyjednávání a aby zde byla možná jistá automatičnost, abychom eh, to jisté samoomezení, které jsme si uložili na evropské úrovni, totiž v tom smyslu, že se nechceme předlužovat, aby takovéto omezení i svobodně na sebe vzali členské státy. Chtěl bych zejména poděkovat komisi za to, že program Erasmus pro novináře, který jsme v minulém roce eh, připravili jakožto přípravnou akci, že tento program komisařka převzala a že program Erasmus pro novináře, který se odehrává mezi hlavními městy a dalšími oblastmi Evropské unie a v rámci tohoto získávají novináři nové poznatky o tom, jakým způsobem provozují členské státy evropskou politiku, jak to zpracovávají televize, noviny a sociální sítě. Toto je velká šance, jak blíže eh, seznámit novináři s Evropou. Jsem také rád, že program Erasmus pro mladé podnikatele je podpořen, protože zde vznikají nová pracovní místa. A to tak, že je možné se tedy obracet i na dodavatele a tím vznikají sítě, které jsou prospěšné pro nás, pro všechny. Rovněž děkuji komisi za to, že plánuje eh, podporu Olympiády mládeže v Innsbrucku. Myslím si, že když se setkají mladí lidé právě z různých zemí a společně sportují, že to je něco, co je důležité pro nás pro všechny. Děkuji. Děkuji panu Rybikovi a nyní na dvě minuty má slovo pan Kelly. Eh, eh, Děkuji. V první řadě bych rád přivítal tuto dohodu. A z důvodu stávající ekonomické recese musíme tuto opravu přijmout i přesto, že nezaznamenáme žádné navýšení na příští rok a předpokládám, že tomu tak bude i pro nadcházející roku, roky. já bych se rád zaměřil na oblast sportovní, nové a na námořní oblast, nové rozpočtové položky pro námořní oblast a návrhy paní komisařky Damaky a pro oblast Atlantiku <clears throat> Tady existuje určitá podpora ve prospěch nových pracovních míst, nicméně jsou tu určité prvky, zejména co se týče obnovitelných zdrojů, Ehm, energie, užívání těchto zdrojů v Atlantickém oceánu. Toto vše budeme muset využívat. Přílivovou energii, větrnou energii. Myslím si, že by nám to mohlo pomoci vyřešit celou řadu problémů, například s nedostatkem surovin. Opravdu je třeba využívat možnosti, které nám nabízí eh, oceán ale je třeba zaměřit na to, aby i nadále panovaly udržitelné, eh, udržitelná rybolovná práva, abychom zachovali naše rybolovné zdroje. A co se týče sportu, tady bych chtěl říci, že pan Rubik se opravdu zastal o to, aby tu byla dohoda a já bych chtěl zdůraznit zejména tu část, která se týká Erasmu pro sport. Tam vidím obrovský potenciál. Myslím si, že jsme potenciál sportu zanedbávali. Já tu vidím opravdový potenciál i v době obtíží. A i když tu slyším lidi, kteří říkají, je třeba více peněz do výzkumu, tak si myslím, že toto by pomohlo vyřešit zdravotní otázky, protože uvědomme si, jakou váhu má prevence. Eh, veďme lidi k tomu, aby byli aktivní, aby byli aktivní do, až do vyššího věku. Děkuji panu Kelimu a nyní eh, postup podle Catch the Eye v první řadě pan Kozlovský pane předsedo pane komisaři v první řadě bych chtěl poděkovat za úspěch kterého se vám podařilo dosáhnout tím že jste dosáhli kompromisu ohledně rozpočtu 2012. Samozřejmě, že se nám nepodařilo dosáhnout toho, co původně navrhovala Evropská komise, ale i tak jsem rád. Rád bych také poděkoval polskému předsednictví, protože toto se aktivně účastnilo na dosažení tohoto úspěchu a vyjednávali na jedné straně mezi eh, institucemi a podařilo se jim také reagovat na očekávání obyvatel. Doufáme, přejeme si, aby toto nemělo negativní dopad na politiku soudržnosti, která je velice důležitá pro Unii a v dobách krize vlastně zajišťuje nezbytné úrovně investic. Až tento rozpočet vstoupí v platnost, musíme se podívat na, urži, na určité marže, na určité oblasti, kde ty výdaje nejsou účinně vynakládány a podívat se na určitý potenciál. Děkuji a nyní pan Rubiks. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī piekrītu tam daudziem piezīmēm, kas tika izteikts. Souhlasím eh, s četnými připomínkami, které tady již zazněly eh, pro vylepšení našeho rozpočtu pro rok 2012. Za sebe eh, odhaduji, že navržené navýšení pro závazky a platby je příliš vysoký. Eh, větší rovnováha by bývala byla přijatelnější. Rezervy pro zprávu a další řádky jsou politování hodné. Za druhé, domnívám se, že není možné souhlasit s navýšením, které navrhla Rada pro okruh eh, rezerv. Je třeba mít dostatečné rezervy. To se týká především okruhu externích akcí. Děkuji. A nyní má slovo na minutu pan Morganci. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, kompromis z dohodovacího řízení byl uspokojivý. Jsou tam prostředky pro malé a střední podniky, rovněž pro Frontex tedy agenturu pro ochranu vnějších hranic. Ty byly navýšeny v dobách objektivních potíží, jsme nemohli očekávat více a myslím si, že u některých výdajů se přistoupilo ke škrtům, které podle mě nejsou podstatné, například v rámci spolupráce s Ázií a Latinskou Amerikou. Myslím si ovšem, že je skandál, že opatření pro podporu turecko-kyperské komunity byly navýšeny. Já si nemyslím, že je možné legitimovat národ, který okupuje jiné státní území. Myslím si, že je to také přílišné zatížení členských států, které již silně trpí krizi. Děkuji. Děkuji panu Morgantimu. Para cuestión de orden, Pane Rubiku, máte procedurální připomínku? Pane předsedo, chtěl jsem jenom sdělit, eh, že mi byla ukradena sluchátka a myslím si, že není možné, aby prostě byla takto odcizena soukromá sluchátka. Děkuji. Uvidíme, eh, zda Samozřejmě budeme informovat bezpečnostní složky, tedy skutečně to jsou věci velice zatěžující a nepřípustné. A nyní má slovo pan komisař Levandovský. You, really... Děkuji, pane předsedo, jen velice stručně. Hovoříme o velice skromném rozpočtu na rok 2012 pod jedním procentem uh, uh, bohatství členských států přes omezování vyplývajícího z Lisabonské smlouvy i přes narůstající výzvy si zaslouží společné odpovědi a v podstatě narůstá, nicméně z reálného hlediska se snižuje. A my nežádáme od komise ani od parlamentu, my obecně žádáme o úspory. My eh, žádáme, aby to byly operační výdaje, eh, s kterými se bude dobře vynakládat. A proto musím zareagovat na to, co řekli někteří řečníci. V podstatě nás obvinují za to, že my se rozrůstáme a u jiných škrtáme. Ale to není pravda. Je to pravda pouze u některých zemí, Řecka, Irska, Španělska a Portugalska, tam jejich Eh, rozpočty se snižují, nicméně u ostatních zemí Evropské unie se navyšují, tak je to u Spojeného království i Nizozemska. A přes veškeré úspory máme určité eh, závazky, kterým musíme vyhovět v každoročním rozpočtu. Samozřejmě jsou tu obrovské rozdíly, nicméně evropský rozpočet musí být vyrovnaný. Nemůžeme někoho vinit eh, z nedostatečné kázně poukazovat jenom na někoho. Ono se to týká také investic, jak řekla paní Jensen nebo pan Folgan. A je to důležité zapojit všechny zúčastněné strany na přípravě rozpočtu. Někteří členové Evropského parlamentu v podstatě poukazují kriticky, poukazují prstem, ale ještě předtím vlastně, než si uvědomí, jaká je opravdová odpověď. Děkuji a nyní za radu pan ministr Dominik. Děkuji bardzo, pan... Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, samozřejmě tato rozprava, která se týká položek plateb, tato může trvat dlouho, vždy tu budou lidé, kteří nebudou úplně spokojeni a tak tomu bylo vždycky. E, I co se týče národních rozpočtů, vždy tu jednoduše budou ti, kteří budou nespokojení s tím, že některé věci nejsou, jim nejsou přidělovány dostatečné prostředky. Nicméně EU zažívá obtížné časy a obtížné časy panují i v členských státech, aby tedy mohli najít dodatečné prostředky. Co se rozpočtového postupu v letošním roce týče, myslím, že tu můžeme vyslat dvě taková důležitá sdělení a je třeba to opravdu nyní zdůraznit a mít jen pořád na paměti. V první řadě v průběhu letošního rozpočtového postupu tento postup prokázal, že i nadále můžeme v Evropské unii hovořit a řešit složité problémy a to za využití eh, pouze eh, metody komunitární to je důležité, protože my jsme v podstatě použili přesně to, s čím počítala Lisabonská smlouva pro dosažení dohody. Nepotřebovali jsme k tomu žádné jiné mimoinstitucionální postupy. A to je opravdová hodnota, které bychom si měli vážit. Je to tedy ten dobrý příklad, který dáváme celé Unii, tedy že metoda eh, společenství funguje i nadále. A druhou důležitou věcí je to, že i přes veškerou kritiku, Eh, kterou si vysloužil opravný rozpočet číslo 6, toto prokázalo, že závazky převzaté na sebe ze strany parlamentu a také rady v průběhu rozpočtových postupů, tak tyto prvky byly respektovány. Takže nyní můžeme hovořit o tom, zda těch 200 milionů, které byly přiděleny, jsou tou správnou částkou nebo ne. Nicméně každý, kdo se účastnil dohodovacího řízení, si vzpomene, že ta diskuze se týkala přesně právě té částky a že ve chvíli rozhodnutí eh, si musíme být jistí, že ten rozpočet je přesně takový, jak má být. Ani ne míň, ani ne víc. O tom je ta diskuze. Ne o tom, zda ty peníze vyčlenit, ale o tom, kolik. A tak, jak já to vidím, jsou tu dva důležité prvky v celém tomto rozpočtovém postupu a ty bychom měli mít na paměti. Nyní tedy je třeba úspěšně implementovat dohodu na úrovni EU, ustanovení Lisabonské smlouvy a o tom je třeba hovořit. Děkuji. Pan Lamasur má slovo abyste měl poslední slovo v této diskusi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl jsem se přiklonit k analýze, kterou právě pronesl předseda Rady. Evropská unie, Evropa 27 je užitečná Evropa, je Evropa, která funguje. Slyšeli jsme tu a tam eh, vyjádřená přání zhromáždit určitý počet členů, aby se dostali dál, aby pracovali účinněji před několika hodinami, ale v současné době Evropa, která je užitečná a která funguje, je Evropa 27. A můžeme najít dohodu pro to, abychom Evropské unii dali rozpočet, který potřebuje pro příští rok a dali dobrou zprávu. Jinak, pane předsedo, Pane komisaři, drazí kolegové, blahopřeji radě, že jednomyslně schválila tento rozpočtový návrh. Parlament o něm bude hlasovat za několik minut. Budou tady tři po sobě následující hlasování. Nejprve schválení meziinstitucionální dohody, hlasování o rozpočtu 2012, hlasování o opravném rozpočtu číslo 6 pro rok 2011 a tato tři hlasování jsou předmětem stejné politické dohody. A já vyzývám kolegy, aby podpořili vyjádřili velkou podporu většinou. Zřejmě nebudeme kopírovat jednomyslnost rady a pro zcela jasné důvody. Děkuji mnohokrát, pane Lamazure. Čili eh, uzavírám tuto debatu o rozpočtu a nyní budeme mít pětiminutovou přestávku. Ve 12 hodin začne hlasování. Bueno, ¿qué pasa usted?